A nyní prosím, eh, máme zprávu eh, o, eh, ochraně dobrých životních podmínek zvířat. Nejdříve má slovo zpravodajka paní Polsen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Komisaři, kolegové, dámy a pánové, my jsme zaznamenali velmi zajímavé období, eh, intenzivní a skvělou eh, práci, která eh, vedla k této strategii ochrany zvířat. Je vyvážena a myslím, že by mohla dopadnout dobře. Stínoví zpravodajové pracovali dobře a díky tomu všemu se nám podařilo dosáhnout dohody, dohody o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat. Je zde několik sporných bodů, které ještě nutno v diskusi vyřešit. Jedním takovým je takzvaný eh, eh, právní milník nebo právní milníky. My jsme dospěli eh, do pozice, kdy víme, že komise potřebuje určitý pákový efekt, určitou příležitost kontrolovat nebo dozorovat členské státy alespoň po přechodnou dobu. Je důležité, abyste si prosím připomenuli, co se stalo s těmi klecovými systémy pro nosnice. Měli jsme přechodné období, komise prostě nemohla nic dělat před druhým lednem letošního letošního eh, roku, kdy uplynula ta desetiletá lhůta. Zdá se mi, že potřebujeme určité milníky ještě před tím, abychom vykonávali dohled a eh, případně i zkoumali, co členské státy dělají pro implementaci eh, této legislativní tohoto legislativního aktu. Takže právní milníky, eh, to je něco sporného, o čem se ještě musíme bavit. Další velmi sporný bod a obdrželi jsme k němu řadu otázek, je takzvaný, takzvaná porážka bez omráčení. Mnozí eh, chtějí, abychom značili maso eh, podle toho, zda pochází z eh, porážky omráčených nebo neomráčených zvířat. Já myslím, že to není správný směr. Zaprvé musíme ujist, zajistit, aby Eh, výjimka rituální porážky nebyla zneužívána nikým, protože ten, kdo eh, zneužije eh, tuto konkrétní výjimku, v podstatě nikdy nebude značit maso s tím, že to maso pochází z neomráčeného zvířete. A další věc, to jsou vlastně zatoulaná zvířata ze zájmového chovu, to eh, je problém v mnoha členských státech a eh, je to problém, eh, jak to vyřešit. V dokumentu eh, tvrdíme, že eh, zodpovědnost by měla být na eh, území členských států, regionálních a lokálních orgánů členských států a žádáme, aby všechna zvířata v zájmovém chovu, psy, kočky byly označeny a aby byly vedeny v rejstříku. A to nejdůležitější z celého návrhu je myšlenka eh, legislativy, rámcové eh, legislativy o eh, ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat. Něco jako legislativa o potravinách. A mělo by to pokrýt všechna plemena, všechny druhy, samozřejmě s výjimkou divoce žijících, volně žijících zvířat v přírodě. Měli bychom tam definovat správný chov hospodářských zvířat, kdo nese odpovědnost odpovědnost za tyto věci. Zdá se mi, že musíme více sdílet eh, eh, znalosti a mm, odbornost a také bychom se měli eh, vyslovit proti některým návrhům, které byly předloženy. Například hovoří se o klonování. Znamená to, že nemůže existovat takový chov, který nevede k přirozenému životu e, zvířat. A nakonec obecná pravidla e, by e, umožnila, abychom zajistili svobodnou a spravedlivou hospodářskou soutěž všech zemědělců a farmářů po celé Evropě. Děkuji a dávám slovo paní Basesku. Raport vizează în special protejarea Děkuji vám. E, v dané zprávě jde hlavně také o e, blaho zvířat v zájmovém chovu. Ráda bych ale upozornila na situaci delfínů v Černém moři, protože jsou ohrožení. Více než 300 jich e, bylo naplaveno na břehy Černého moře v minulých měsících. Staly se obětí ilegálního rybolovu, ale i znečištění moří. Nemůžeme nečinně přihlížet tomuto dramatu, které se odehrává na našich pobřežích. Jedná se o inteligentní a krásná zvířata. Proto jsem předložila spolu s kolegy prohlášení číslo 23. Žádáme další opatření na ochranu těchto zvířat prostřednictvím akustických zařízení. Také si přejeme užší spolupráci se zeměmi mimo Evropskou unii, zvláště Eh, v souvislosti s černomořskou strategií. Chtěla bych, chci vyzvat všechny kolegyně a kolegy, aby podepsali tento dokument. Děkuji. Paní Dančila. Spotřebitelé si přejí, aby pro zvířata platila stejná privilegia jako privilegia, kteří, které mají, máme my lidé. My lidé si přejeme řádné potraviny, řádnou lékařskou péči a řádné ubytování. Eh, zdravotní stav je zásadní pro chov zvířat v Evropě. Má to zásadní dopad na konkurenceschopnost zemědělských podniků. Proto se domnívám, že všechny členské státy by ty, které by měly využívat podpůrná opatření z Evropského zemědělského fondu, ale také ze sedmého rámcového programu pro vědu a výzkum. Využijte do roku 2013 pro náležitý aplikovaný výzkum, aby hledali také inovativní řešení, které podpoří zdraví zvířat. Je dobře, že členské státy a Evropská komise více investují do vědy a výzkumu, provádějí více výzkumu právě v souvislosti s ochranou zvířat a e, s jejich dobrými životními podmínkami. Děkuji, pan Tabaždy. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Dali. Eh, pane Dali, bylo tady mnoho nepochopení, když jste hovořil o Maďarsku a o nosnicích a nové, nových předpisech v této oblasti. Byla tady řada nedorozumění v tisku a mezi odborníky si lidé domnívají, že to je věc, kterou si vymysleli bruselští byrokrati, eh, kteří nikdy ani neviděli živé kuře. Eh, a eh, musíme si uvědomit, že právní předpisy, které platí, eh, jsou velmi nedostatečné. Tady je otázka čeho, co, co musí ehm, země eh, splnit jako předpisy, a to jak staré země, tak nové země, co se konkrétně vyžaduje. A vlastně jsou tady, eh, je tady dvojí metr na staré a nové členské země. Eh, toto očekávání rozhodně není dobré. Je tady, má to negativní vliv na to, jak Maďaři vnímají. Je tady modrá karta od pana Vošikovského. Přijímáte ji? Máte slovo, pane. Paní předsedkyně, přepraszam, to nie, to nie byla Já se paní eh, předsedkyně omlouvám, to nebyla eh, modrá karta na, v reakci na toto vystoupení. Já se velmi omlouvám. Eh, já prostě jsem chtěl jenom se přihlásit do diskuse. Dávám slovo paní Leotár. Děkuji. Strategie pro blaho zvířat zem, zemědělského výboru má celou řadu dobrou, dobrých bodů, ale celé řady zvířat se to také nedotýká. Proto jsem vydala alternativní usnesení, přidala tam dva body, které parlament eh, kdysi odsouhlasil s velkou většinou, jinak je usnesení shodné s Paulsonovou zprávou. První doplnění je osmihodinové omezení převážení zvířat. Převoz zvířete na jatka nesmí trvat zbytečně dlouho. Přes milion občanů to podepsalo, EFSA si přeje také kratší transportní doby a i většina poslanců tvrdí, že to podporuje a doufám, že podle toho budou také ve středu hlasovat. Druhé doplnění se týká zákazu produktů sklonovaných zvířat a jejich potomků klonování je nehodné zvířat. Více než 90% klonovaných zvířat se rodí mrtvých a takovéto potraviny si lidé nepřejí. Parlament eh, kdysi jednomyslně hlasoval proti klonování a ve středu máte poslední možnost vyslat jasný signál a podpořte prosím naše alternativní usnesení. Děkuji paní Liotár, pan Vošižovský má nyní slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za tuto vynikající zprávu. Přistupujete k tomuto tématu s velkým realismem a současně s velmi citlivě. Vaše návrhy jsou velmi konkrétní. Já mám tři návrhy. Omlouvám se, že tady reaguji na otázku financování. Není možné zlepšit životní podmínky zvířat bez eh, dalších finančních eh, prostředků. Za druhé, věnovala jste eh, velkou část zprávy problematice obchodní politiky a otázka, jakou pozici by měly mít dobré životní podmínky zvířat v obchodních eh, dohodách, co bychom měli vyžadovat od vývozců směrem do EU. A za třetí jste se věnovala eh, další důležité otázce, ve které nemáme dostatečné předpisy. Děkuji, paně Vojčechovský, a dávám slovo panu Skotovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, eh, Marie Paulsen za zprávu. Ale jedna věc je eh, s podívem. S podívem. Tady v této úctyhodné sněmovně, kde přijímáme důležité zprávy, je podivné, že někdo pouze mrhá časem občanů a občanek. E, domnívám se, že to je e, text pro milovníky zvířat e, a je to i text, který je prospěšný pro zvířata, ale jsou přijímána, přijímány pozměňovací návrhy, které to celé uvádějí ad absurdum provádějí se určité změny, které ani nemají právní základ a proto je otázkou, zdali máme nadále mrhat zdroji Eh, neměli bychom se zabývat těmito návrhy, pokud nemají praktický dopad eh, um, na občany. A proto hlasuji ale pro zprávu paní eh, kolegyně, pan Paška. Paní předsedkyně, pane komisaře, těžkopádnost v implementaci legislativy s dlouhými přechodnými obdobími bez důrazu na vymáhání souhlasu v aplikační praxi vytváří prostor pro podvodníky. Například směrnice Rady o ochraně nosnic z roku 1999. Zrušení klecových chovů uváděla Evropská unie eh, do praxe 12 let. Navzdory tomu, že 1. ledna 2012 eh, nastal den všeobecné účinnosti, ne všechny země byly připraveny na tento krok. Maďarsko, Francie, Španělsko, Polsko se dovolávali odkladu do poslední chvíle a je otázkou, zdali reálně stihli přestěhovat všechny nosnice k uvedenému datumu. Eh, dnes je na místě otázka, co se děje se vejci vejci z chovů, které eh, nesplňují směrnici. Poslední potravinový skandál na Slovensku totiž v polovině července letošního roku zahájila epidemie salmonelózy ve třech eh, školních zařízeních eh, v Komárně. Onemocnilo 56 dětí. Po připátrání zdroje nákazy byly objeveny vejce s falešným označením země původu. Na slovenský trh se podle vyjádření rezortu dostalo přibližně 2 miliony takovýchto vajec. Řečník je přerušen. Děkuji vám, pane Paško, dávám slovo, dávám slovo komisaři Dalimu na závěr tohoto tématu. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že eh, letos proběhla řada diskusí eh, v Evropském parlamentu eh, v Radě ve světle sdělení komise, které zavedlo strategii ochrany a dobrých životních podmínek zvířat. Je to nový přístup pro ochranu zvířat do budoucna po téměř 40 letech eh, legislativního procesu je stále ještě eh, mnoho prostoru ke zlepšení situace v Evropské unii. Strategie se týká lepšího provádění legislativy, lepší informovanosti spotřebitelů, zjednodušení legislativního rámce, eh, zdůraznění vzdělávání, osvětové činnosti, technické pomoci. Eh, než se zaměřím na konkrétní eh, otázky, chtěl bych eh, napřed ocenit vynikající práci paní zpravodajky, madame Polsen, která hm, odvedla, respektive vytvořila velmi vyváženou zprávu v této cholostivé oblasti. Eh, s radostí konstatuji, že Evropský parlament podporuje eh, názor komise eh, na klíčové prvky této strategie. Navrhujeme tady zjednodušený rámcový zákon a přitom bereme v potaz specifika konkrétních druhů a odvětví. Pokud jde o Evropskou síť referenčních center pro péči a ochranu zvířat, Eh, cílem je zajistit, aby příslušné orgány obdržely jednotné technické informace o evropské legislativě. Eh, rozvoj eh, indikátorů o ochraně a životních podmínkách zvířat. Tady ještě zbývá, zbývají praktické otázky, které je nutno řešit. A dále zavádění legálních milníků hm, s cílem zajistit, aby členské státy správně prováděly eh, legislativu. Navíc eh, zpráva zdůrazňuje potřebu ehm, zajistit eh, lepší provádění stávající legislativy, což je také ústředním zájmem komise. Také sdílím názory uvedené ve zprávě paní Polsn ohledně významu a podpoří optimalizace mezinárodní kooperace se v této oblasti, zejména na půdě FAO a Světové organizace pro eh, zdraví zvířat, OIE, stejně tak eh, i cestou bilaterálních jednání eh, se třetími zeměmi a podporou názoru EU této věci. To je o to důležitější, protože potravinová eh, výroba, potravinářství se stalo eh, globální aktivitou a může mít i dopad na eh, konkurenceschopnost. Tato zpráva má určité prvky, kde se pozice ještě definitivně nerozhodla pro pozici a myslím, že je zapotřebí ještě přemýšlet o dalším postupu. Například zpráva navrhuje, aby komise zvážila vytvoření eh, koherentního eh, systému eh, celoevropského označování pro producenty, což přesahuje rámec stávající legislativy a značení. Musíme zvážit opatrně všechny obce a uvážit, zdali legislativní přístup k této věci by byl nejvhodnější. Zpráva také volá pro povinné, povinná opatření ochrany zvířat v rámci Eh, programu rozvoje venkova. Jak víte, revize nařízení o rozvoji venkova je součástí eh, revize společné zemědělské politiky. A tato myšlenka by tudíž byla nejlépe eh, proskoumána v kontextu diskusy o reformě společné zemědělské politiky. Nicméně sdílím názor vyjadřený ve zprávě o zlepšení koherence celkového přístupu, protože zdraví zvířat a život životní podmínky zvířat jsou průřezovým eh, tématem, mají dopad na řadu jiných ehm, odvětví. Dovolte, abych nyní pohovořil o zvířatech eh, v zájmovém chovu. Komise souhlasila eh, s předložením nebo zadáním řady studií a na základě těchto studií potom zvážíme, jak dále postupovat. Dovolte, abych poukázal na jedno téma, které se týká transportu e, zvířat a souvisí také s naším tématem. Měl jsem potěšení a e, čest přijmout delegaci před několika týdny, která mi předala e, petici, která stanovuje 8-hodinový transportní limit. Chci vysvětlit, že nemůžeme z řady důvodů souhlasit s tímto požadavkem. Budeme ale tu věc řešit v rámci rámce rámcového zákona o ochraně zvířat, co je, což je součástí strategie ochrany zvířat a mm, v rámci toho by mm, inter alia měly být navrženy nové nástroje eh, na zlepšení eh, provádění eh, legislativy o ochraně zvířat, včetně transportu. Provádění je klíčové v této oblasti. Eh, na radě 18. Eh, června jsem eh, navrhl celou škálu legislativních i nelegislativních opatření s cílem zlepšit ochranu zvířat během transportu. Já se ale výrazně kloním k určitým úlevám, pokud jde o situaci zvířat, které eh, jsou v transportu nadměrně eh, dlouho. Eh, je to transport, který jehož cílem je porážka zvířat. Jak jsem již oznámil na radě, jsem ochoten proskoumat příslušná data Eh, pokud jde o um, otázku eh, týkající se nosnic a klecových systémů, je to legislativa, která je 12 let stará. A skutečnost, že některé země měly kratší dobu na přípravu a transformaci systému, Eh, tady musíme zvážit, že tyto země, včetně mé vlastní, eh, si dojednali tuto směrnici v průběhu svých asociačních jednání. Tudíž eh, každý přesně věděl, jaký má časový rámec a povinnosti. Pokud je o klonování, také se mnohokrát v rámci protokolu řekl, že komise provádí nyní hloubkovo, hloubkové hodnocení dopadu klonování a já přijdu opět eh, do parlamentu s návrhem rozšíření směrnice o klonování. Závěrem chci ještě jednou poděkovat eh, parlamentu a zejména paní Polson a eh, jejímu týmu za tuto hodnotnou zprávu. Těším se, že parlament i komise eh, zaznamenají dalšího pokroku eh, při rozvoji této strategie. Děkuji vám, pane Dali, tím končí rozprava a ve středu budeme o tomto textu hlasovat ve 12 hodin 30 minut. A nyní se pustíme do zprávy pana Kocha a paní Sehnalové o systému e